Prendete posto, per favore. Prosím, kolegové, usaďte se. Benvenuti a tutti, possiamo iniziare. Vítám všechny, zahájíme zasedání výboru. Omlouvám se za toto malinkaté spojení, které vzniklo kvůli tomu, že se protáhl neformální trialog s komisařem Čološem a kyperským předsednictvím. Tento trialog dnes probíhal na radě a ne v parlamentu a právě proto došlo k tomuto nevyhnutelnému spoždění. Vítám na lombardské zástupce Asociace mladých zemědělců a jejich předsedkyni Francesku. Vítám vás tady. A teď i z časových důvodů, pokud souhlasíte, probereme všechny čtyři zprávy zároveň. To znamená, body 9 až 12 probereme zároveň. Jde o začlenění Chorvatska do těchto textů, takže já bych postupoval tak, že bych dal slovo Luisi Capulasovi Santosovi, který by tedy měl probrat tuto věc, potom Giovannimu Lavíjevi a Michelu Dantanovi a potom dám slovo panu řediteli Pačekovi, ale vidím, že jsou zde zástupci, nebo tedy, že jsou zde přítomní všichni ředitelé z generálního ředitelství pro zemědělství, takže vítám i pana ředitele Plevera. Takže nejdříve Kapulas, potom Michel Danten, Giovanni Lavia, replika komise, abychom mohli postupovat rychle. Samozřejmě pokud zpravodajové budou chtít, budou nás moci informovat o stavu jednání se stínovými zpravodaji. Takže hned dám slovo eh, Luisi Capula Santosovi. Muito. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já se pokusím eh, to velmi schrnout, protože si myslím, že by bylo užitečné, aby pan předseda mohl dát slovo také stínovým zpravodajům, a to protože jsme opravdu eh, pracovali společně. A proto bych byl rád, kdyby mě potom mý kolegové mohli doplnit. Já bych začal tím nařízením o rozvoji venkova. Velmi jsme postoupili, eh, mnohokrát jsme se setkali a opravdu chci podtrhnout velmi konstruktivní duch, který panoval během naší práce, během těch schůzí, které jsme měli. A který nám právě dovolil pokročit, i když bohužel zatím nebylo možné eh, vypracovat definitivní konsolidované kompromisy. Začal bych tím, začal bych otázkou mladých zemědělců. A to proto, nebo také, protože zde máme nyní mezi námi delegaci mladých italských zemědělců, kteří se jistě o toto téma zajímají. Mladí zemědělci, toto je téma, kde jsme téměř již dospěli k uzavření našeho kompromisu. Týká se to podpor pro mladé zemědělce v prvním a druhém pilíři. V prvním pilíři to bude povinné a bude zde navýšení o 25 v rámci přímých plateb na hektar. Co se týče kompromisu, který máme téměř na stole, je to, že toto navýšení bude v prvních 100 hektarenech zemědělského podniku. Bude to ve všech členských státech Evropské unie. Pokud tedy Rada komise přijme našich návrh, těch prvních 100 hektarů budou mít ten eh, navýšený top-up. Dále zde bude povinně dvouprocentní 2% z rozpočtu pro přímé platby, které budou vyhrazeny mladým eh, zemědělcům a rovněž jsme se dohodli na tom, že částka, která nebude využita z těchto 2% v členských státech, bude moci být využita eh, proto, aby eh, podobné výhody měli i noví zemědělci, i když se nebude jednat o mladé zemědělce. Dále, co se týče malých zemědělců, i zde máme již konsensus Eh, zde jsme navrhli, aby zemědělci, kteří budou mít eh, příjem menší než 1500 eur, budou moci být automaticky zahrnuti do systému malých zemědělců. Samozřejmě eh, ti, kteří si nebudou přát do toho být zahrnuti, tak samozřejmě si mohou dát žádost v tom smyslu, aby zůstali v aktuálním systému. To možné bude. Rovněž jsme velmi postoupili v otázce pružnosti mezi pilíři a chci říci, že je zde jakýsi předkompromis, jak bych to nazval, a v tom smyslu, že, že je možné přenášet až 15 z prvního pilíře do druhého pilíře. Jestli nemáme dohodu, co se týče přenosu e, z druhého pilíře. Tady jsou určité návrhy, které se pohybují mezi 5 až 10 Co se týče platek, které jsou napojené tak zde chci říci, že kompromis jde směrem eh, návrhu komise. Komise navrhla, aby jsme tady měli eh, propojené asi až 5 národních obálek, což by bylo možné eh, dát eh, členským státům, kteří mají více než 5 ještě napojených. To si myslím, že by mohl být dobrý kompromis, eh, že bychom se pohybovali okolo těchto hodnot. Ještě nemáme kompromisy, které se týkají komplikovanějších otázek, to je ten cupping, zastropování, dále ještě na tom pracujeme, máme tam velmi rozdílné názory, snažíme se o kompromis, ale ještě nejsme tak daleko a ještě máme velice rozdílné názory, které se týkají otázky respektive bych řekl, nejsou až tak rozdílné a týká se to otázky cappingu. To je velice obtížná věc, ale my jsme velmi pokročili v našich vyjednáváních. Eh, před několika minutami jsme se dozvěděli, jaká je pozice rady v této věci a já doufám, že se nám eh, v otázce greeningu podaří vydat směrem k dobrému návrhu, který zachová charakter prvního pilíře a že to bude jednodušší a méně byrokratické pro zemědělce, že to bude bližší realitě, normálnímu životu a zároveň, eh, že to zaručí jistou pružnost v rámci aplikace členských států a to prostřednictvím zavádění či zavedení principu rovnocenosti. Toto je tedy aktuální situace. Nyní eh, diskutujeme o velice důležité otázce a to je interní konvergence. Totiž zda tedy platby uvnitř členského státu či uvnitř eh, nějakého regionu mají konvergovat až do roku 2019 či ne. Eh, zde jde o to, abychom měli nějaký mechanismus, který zaručí, že nebude narušení hospodářské soutěže a zároveň to zaručí členskému státu odpovídající reakci v případě, že by měl v této věci problémy. Co se týče greeningu, zde si myslím, že otázka diverzifikace, tak jak je navržena, je řešení, které mně připadá uspokojivé. Chci tím tedy říci, že zemědělské podniky do 10 hektarů plochy, orné plochy, nebudou mít povinnost, aby plnili povinnosti greeningu. Mezi 10 a 30 hektary orné půdy budou muset mít alespoň dvě kultury a co se týče e, podniků z více než 30 hektary, budou muset mít alespoň tři kultury. Co se týče pastvin, e, rozšířili jsme tento pojem. E, přechodná pastvina může být ekvivalentní ke kultuře a v tomto smyslu může vstoupit do systému dizertifikace s více než jednou kulturou. Co se týče otázky zón ekologického zájmu, to je opět velmi citlivé téma. Návrh, který je na stole, eh, jde tímto směrem. Do 10 hektarů orné plochy, myslím tím opravdu ornou plochu, ne tedy celkou výměru zemědělského podniku. Takovýto zemědělský podnik nemusí aplikovat eh, toto procento zóny ekologického zájmu a zemědělské podniky, které budou mít více než 10 hektarů, a tento plocha bude více než 20 plochy orné, tak takovéto podniky budou muset plnit povinnosti, které vyplývají ze zóny ekologického zájmu. Ještě jsme se nedohodli na procentní sazbě. 7% navrhuje komise, pak jsou zde návrhy 5%, někdo chce 3%. Komise chtěla tady 7%, já si myslím, že bychom to mohli nějak vyvážit a dohodnout se na nějakém procentu, které by bylo mezi 3 a 7, například 5%, to si myslím by byla dobrá cesta, ale i některé politické skupiny mají problémy akceptovat i těch 5%. A, takže máme zde možnost eh, samozřejmě hlasovat potom jinak, podle toho, jak každému se to bude zvládat není nutné, aby to konkrétní procento bylo zahrnuto do kompromisu. Takže to bylo eh, k otázce přímých plateb. Nemohli jsem být samozřejmě vyčerpávající, pouze jsem schrnul obecně, jak vypadá současná situace. Co se týče rozvoje venkova. Tam to bylo jednodušší, v této otázce jsme mohli lépe pokračovat, nebylo to tak kontroverzní, co se týká eh, jistých detailních otázek, tak je již mnoho, kde se nám podařilo dospět ke kompromisu. Ale některé problémy přetrvávají. Já tady zmíním ty nejdůležitější kompromisy, zejména možnost kofinancování agroenvironmentálních eh, opatření, to bude více než 50%. Komise navrhla 50%, pak tam byly návrhy, aby to bylo 60%, kompromis eh, vypadá zatím, že to bude 55% kofinancování. Rovněž zde bude možnost eh, vyžadovat, aby 25 té národní obálky, které asi je věnuje na rozvoj venkovat, byla věnováno na agroenvironmentální opatření a na ekologické zemědělství, což je tedy navýšení, když to srovnáme s aktuálními částkami. A když tady hovoříme o aktuálních částkách, tak chci říct, že tam máme 24 eh, to je jejich střední čerpání průměrné, ale když říkám průměrně, eh, protože některé členské státy mají méně než 24% ze svého rozpočtu, které dávají na agroenvironmentální opatření. Proto je zde návrh, aby v každém členském státě alespoň těch 25% bylo eh, čerpáno právě na agroenvironmentální opatření. Co se týče podpory mladých zemědělců, zde jsme souhlasili s tím, že jakožto vyjednávací magnát parlamentu eh, s ohledem na rozpočet bychom mohli mít základ, který by byl aktuální rozpočet, ale bohužel i nadále zde máme problémy, které je třeba ještě dořešit a týká se to dvou zásadních otázek. Jedna eh, zóny s přírodním omezením, kde máme jistou většinu, která se velice oddaluje od postoje komise. A jak jsme právě věděli na té schůzi, kterou jsme teď měli s radou, Mo, velmi eh, se to tedy oddaluje i od pozice rady. My jsme se dozvěděli, že rada v této otázce eh, se snaží přiblížit eh, pozici komise, ale v parlamentu máme odlišný postoj. Většina politických skupin by si přála, abychom mohli prodloužit aktuální situaci. A proto tedy je celá věc stále ještě obtížná a mm, e, bude obtížné dospět v této věci dohody. Další problém, který existuje, a to je e, téma řízení rizik. V našem výboru máme většinu, která by si přála, aby to bylo ve druhém pilíři, tak jak to komise navrhuje. Ale jak dobře všichni víte, v rámci výboru ENVY velká většina podpořila při hlasování možnost, aby se ten systém řízení rizik přesunul do prvního pilíře. Takže jaké máme možnosti? Samozřejmě každá z možností má výhody i nevýhody, ale zjevně je zde odlišná pozice výboru Envy a výboru Agri a rovněž rady protože rada nás informovala o tom, že na radě máme většinu, která je proto, aby se eh, zachoval systém řízení rizik v rámci druhého pilíře. Co se týče tedy řízení rizik. Tam je nejkontrovernější otázka, ta otázka pojištění pro zemědělce. Existují politické skupiny, které by si přáli vyloučit systém e, pojištění. Mnoho poslanců by si to zase přálo zachovat, takže i zde e, potřebujeme ještě nalézt kompromis a pravděpodobně by to nemělo být příliš vzdálené od postoje komise, protože postoj komise v současné době eh, nebo většina rady podporuje postoj komise, jak jsme se právě dozvěděli. Pane předsedo, drazí kolegové, toto je tedy eh, více či méně současná situace. Chci říct, že jsem velice spokojení s tím, jak probíhala naše práce na tomto tématu. Eh, na setkání se stínovým zpravodajem parice panoval velice eh, pozitivní duch, kooperativní duch a toto nám umožnilo pokročit v naší práci a já jej důvěřuji, věřím tomu, že do 15.12., což je naše lhůta pro to, abychom eh, vše předložili pro překlad. Já věřím, že se nám to tedy podaří a že se nám podaří do konce prosince mít kompromisní text, tak, abychom ho mohli dát eh, k dispozici překladatelům. Já věřím, že to stihneme a chtěl bych apelovat na všechny kolegy, aby si uvědomili, jak důležité je, aby náš výbor nalezl širokou většinu pro tyto otázky, protože to jsou otázky opravdu velice důležité. A pokud budeme mít tedy širokou většinu, tak můžeme poté, co odhlasujeme toto téma na výboru, mít od začátku ledna dobrý mandát pro další vyjednávání, tak abychom na plénu mohli tuto věc předložit již v březnu. Já doufám, že se nám to podaří a bylo by to opravdu velice důležité i pro zemědělce, abychom celou věc mohli dokončit v prvním trimestru roku 2013. Děkuji. Děkuji, Loisi. Já bych pokračoval, takže dám slovo Michelu Dantanovi, pak Giovanni Mulaviovi a pak eh, začnu sbírat žádosti o slovo. Doufám, že se řečníci vyjádří najednou ke všem čtyřem zprávám, aby potom měla komise čas na repliku. Michele. Děkuji, pane předsedo. Stejně jako Luis, já bych rád eh, poděkoval stínovým zpravodajům a jejich spolupracovníkům, protože i když se neschodneme zdaleka na všem, tak eh, myslím, že pracujeme globálně v pozitivním duchu a chceme dosáhnout pokroku. Jak včera říkal George Lyon, otázka jednotné společné organizace trhu je otázkou, eh, která je velmi rozporně vnímána a bude obtížné nalézt kompromisy na kterých by se shodly všechny politické frakce. Já jsem předložil deset eh, kompromisních návrhů, které eh, pokrývají prvních 100 eh, článků jednotné společné organizace trhu. Dva z těchto kompromisů jsou už poměrně dobré. Dohodli jsme se o dvou věcech, o Eh, chovu včel například, pak jsou tam čtyři pozměňovací návrhy, týká se to referenčních cen, eh, veřejné intervence, soukromého eh, skladování a tržních standardů. Tak tam je poměrně dobrá schoda. Pokud jde o veřejnou intervenci, tak ten kompromis je poměrně komplexní je tam seznam produktů, kterých se to týká, ale všechny frakce zatím ještě tento kompromis nepodpořily. Pokud jde o soukromé skladování, tak i zde je kompromis, který nepodepsali všechny frakce, ale chtěl bych zdůraznit, že tento kompromis nemá nebo nepokrývá seznam produktů, protože máme před sebou ještě dlouhou cestu a je nemožné abychom dosáhli dohody na tomto seznamu. To znamená, že zde budeme mít oddělené hlasování u všech těch prvků na té cestovní mapě a uvidíme, které z nich získají většinu. Je zde výhrada k přeskumu, která se týká ovoce a zeleniny a olivového oleje. Souhlasíme s technickou osnovou kompromisu, ale ještě nemáme kompromis OP a Interpro, takže zatím nemůžeme definitivně schválit tuto část. Pak je zde vinařský sektor, nebo tedy vinný sektor, ať už se to týká pravidel, která jsou tedy vlastní tomuto sektoru, tak tam máme poměrně široký kompromis, i když i zde jsou ještě rozdíly a Jedna z otázek je právo na výsadbu nebo ne právo na výsadbu. Takže to je největší problém u těchto dvou kompromisů. To tedy bylo stručně z mé strany. Po třech pracovních zasedáních stínových zpravodajů nenastalo žádné překvapení. Máme zde jasná stanoviska, která vyplývají eh, ze stanovisek stínových zpravodajů. Můžeme, nebo víme, co můžeme od nich očekávat. Děkuji, Michele. A jako poslední dostane slovo Giovanni Lavia a zaznamenáváme si vaše žádosti o slovo. Giovanni, děkuji, pane předsedo. Pokud jde o nařízení o financování společné zemědělské politiky, o toto horizontální nařízení, tak musím říci, že i v tomto případě jsme optimálně spolupracovali se stínovými zpravodaji na dosažení celé řady kompromisních návrhů. Musím říci, že v drtivé většině případů se všechny frakce přidali k těm kompromisním pozměňovacím návrhům. My jsme dospěli k článku 56, takže jsou to tedy uh, kompromisy, které se týkají certifikačních orgánů, o působnosti návrhu, o monitoringu, o místní inovativní spolupráci, o pomoci podnikům, tak tam si myslím, že máme společné linie mezi frakcemi, které budeme moci předložit komisi. Pokračujeme v práci pokud jde o kondicionalitu, podmíněnost, tam se začínají objevovat poněkud ožihavější otázky, která, které se tedy týkají uplatňování této podmíněnosti v rámci směrnice o vodách a směrnice o pesticidech, ale myslím, že na příštích zasedáních se stínovými zpravodaji se nám podaří najít přijatelné kompromisy pro všechny frakce. Jedna věc, kterou bych zvlášť zdůraznil, se týká návrhu Komise o transparentnosti. Pokud jde o ten text navrhovaný komisí, tak eh, tam eh, jsou rozdíly, řekl bych. Už ve svých předložených pozměňovacích návrzích eh, jsem předložil návrhy změn textu komise, aby převážilo právo na ochranu soukromí nad návrhem komise, protože mně nepřipadá spravedlivé, aby pro všechny zemědělce museli aby platilo to pravidlo, že každý prostředek, který získají od eh, Evropské unie, tak aby to muselo být zveřejněno, vyvěšeno na webových stránkách, včetně jména, příjmení částky, zatímco v jiných odvětvích toto pravidlo nefunguje. Takže mně to přijde jako diskriminace zemědělců. Právě proto jsme to jméno, příjmení navrhli nahradit eh, kódem, který odkazuje na tuto osobu, která získala podporu v rámci SZP Nicméně komise říká, že je to nedostatek transparentnosti, nicméně já si říkám, že je to dobrá rovnováha mezi právem na ochranu soukromí a potřebou zajistit transparentnost. Děkuji, děkuji Giovanni. A teď eh, zde máme řečníky, pan Egnu, Des, Šekerský a Bove. Někdo další, takže nejdřív pan Egnu. Děkuji. Několik otázek. Za prvé mám otázku k panu Santosovi. Děkuji vám za vaše snahy, kdy se snažíte vnést smysl do greeningu. My se snažíme provádět zemědělství ne tak intenzivním způsobem. Vy jste řekl, že prvních 10 hektarů bude vyloučeno z ekologicky zaměřených oblastí. Je to vždy, týká se to 10 hektarů u všech, eh, ať jsou to mladí farmáři nebo norma no, noví farmáři a můžete nám toto osvětlit. A nyní otázku k panu Laviovi. Vy jste řekl, že bude existovat kód, který bude nahrazovat příjem, jméno příjemce. A kdo bude mít přístup k tomuto kódu? Děkuji vám, pane předsedo. Výborně, děkuji. Albert Des a potom Šekeresky. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Bohužel jsem nebyl přítomen od počátku při této debatě. Já jsem slyšel pouze něco o 7% úpravě od pana Santose. Já také děkuji za veškerou práci, která byla vykonána a já také doufám, že dospějeme všichni ke kompromisům, ale úpravy ve výši 7%. Tady nechápu, také odůvodnění e, návrhu komise, protože to je návrh, který jde zpět. My máme v Německu změnu energetické politiky. My chceme odejít také od e, nukleární politiky a chceme přejít k biozemědělství. U nás také stoupají ceny za nájemné a vždy e, k, všechny plochy, které jsou staženy z produkce, to se mi nelíbí. A nyní, zdali se bude jednat o 3, 5 nebo 7 tak těch, tomu já nerozumím ani z hlediska ekologie. Podnik v dobré poloze ne umrtví, tak říkajíc, jeden hektar, ale v podstatě Eh, pronajme vždy eh, plochy v oblastech, které jsou znevýhodněné, které se špatně eh, obdělávají. Já jsem také eh, eh, četl minulý týden, že určitý farmář chtěl dát opravdu znevýhodněné plochy k dispozici v rámci těchto 7%. Takže tady vidíme, že toto je všechno nesmysl, protože pro životní prostředí by bylo lepší provádět takový program na okraji těchto ploch a tím pádem by se nepronajímaly nebo se nenabízely plochy, které jsou ve špatných polohách, ale byly by to opravdu plochy, které jsou na, okrajový na okrajích pozemků a to by stálo za to. Jinak s tímto návrhem nemohu uh, Eh, souhlasit, protože takovýto nesmysl já nemohu podporovat. Pak musíme také vyjmout eh, podniky, které obdělávají či mají 50 zelených ploch. A my opravdu musíme vyloučit plochy, které jsou malé, ale například jestliže máme zcelené plochy ve výši tisíce hektarů, tak tady opravdu musíme něco dělat. Ale jestliže máme e, farmáře, který obdělává 100 hektarů nebo 200 hektarů, tady musíme udělat jiná řešení, ale u těchto 7% s tím opravdu nebudu souhlasit. Děkuji. Děkuji, Alberte. Místo předseda Šekeresky a potom eh, Jose Bove. Nejdříve bychom měli zde předpokládat, že neřešíme situaci po roce 2020, protože to znamená, že my bychom podpořili tímto způsobem eh, určitá řešení, která nejsou prospěšná. Takže my bychom se neměli snažit prodlužovat reformu po roce 2020 za prvé. A za druhé, já jsem úplně nepochopil pana de Santese, který hovořil o tom, že jedno či dvě procenta nebudou povinné pro mladé farmáře v jednom prvním pilíři, že v první pilíři by byly dobrovolné závazky na straně členských států protože já se domnívám, že se snažíme ukládat členským státům příliš velké povinnosti. A já se ptám, zdali 100 hektarový práh E, není příliš vysoký, neměli bychom zde stanovit 50 hektarů, protože jinak bychom narušovali hospodářskou soutěž a sice znovu. A lidé potom budou rozdělovat své plochy a své farmy. A pak tady mám ještě jednu další věc. 1500 euro. Všechny farmy, které dostávají méně než 1500 euro, jsou začleněny do tohoto programu. Znamená to, že nadále budou dostávat svou podporu, ale to neznamená, že všichni nebudou dostávat 1500 euro, protože to bude také porušovat vlastně národní uh, Eh, obálky, protože toto také narušuje hospodářskou soutěž. A jestliže hovoříme o transferech mezi pilíři z prvního pilíře do druhého pilíře, tak 10% především v těch zemích, kde podpory, pomoc není příliš vysoká. Jestliže chceme eh, eh, zrovnoprávnit tyto Eh, přímé platby a dotace, tak bychom měli jít směrem k 5 či 10 My bychom neměli snižovat dotace protože to povede k tomu, že farmáři budou dostávat méně peněz než v současnosti. A jak jim to vysvětlíme? A na závěr 25 na agro environmentální opatření, to je ve druhém pilíři, my víme, že v některých zemích druhý pilíř sahuje 38 až 40 e, národní obálky a v jiných zemích je to 10 až 15 To znamená, že my bychom znevídnili těmito opatřeními opatřeními bychom bránili modernizaci v jednotlivých zemích. My bychom eh, zemím řekli, provádějte tato opatření, ale pak budete méně konkurenceschopný, protože v druhém pílíři jsou různé částky a to si myslím, že není spravedlivé. A pak je tady ještě další otázka týkající se zveřejňování informací. E, společnost se být informována, dámy a pánové. To jsou veřejné peníze, jsou to komunitární fondy. A já se já nevím, proč bychom neměli zveřejňovat, že e, určité osoby dostávají fondy. E, jsou zveřejňovány různé informace, i tato informace by měla být k dispozici. Jestliže tyto údaje se nezveřejňují v jiných oblastech, například u podnikatelské sféry, tak my bychom měli také zavést tuto povinnost, tak aby bylo všechno spravedlivé. Jak já to chápu u greeningu těchto 7%, tak tady se také hovořilo o bio rostlinách pro mm, e, nové v rostliny, které se pěstují pro biopaliva a tak potom toto také souvisí s půjčkami a e, farmáři by získali také své fondy a my bychom pak také prováděli spolufinancování. Já se domnívám, že toto by přispělo ke zjednodušení našich plateb, naší podpory a já se domnívám, že to, co se již osvědčilo. Děkuji vám. Děkuji, pane místo předsedo. Teď Josepové a potom Marian McGuinness. Tři věci. Za prvé, je to taková úvaha k tomu, co se děje dnes v Maďarsku. Tam více než milion hektarů se právě rozděluje lidem, kteří nejsou v zemědělství. Jak budeme moci uchopit tuto otázku vůči aktivním zemědělcům, když tam dochází ke konfliktu, pokud jde o distribuci půdy? To je velký problém v současné době v Maďarsku a bude to určitě problém i při rozdělování podpor, protože zde máme spoustu vesnic, kde se ta půda nepřiděluje zemědělcům, ale průmyslníkům. Dnes tedy odstoupil maďarský ministr zemědělství právě kvůli tomuto problému, takže je to skutečná potíž a teď půjde o to, jakým způsobem se budou uplatňovat podpory. To je skutečná otázka, to je tedy jen takový jeden konkrétní bod. Pokud jde o podstatu, toho, co říkal pan Kapula Santos o cuppingu a přerozdělení podpor. Když nás přijal francouzský ministr zemědělství, tak eh, nám byl předložen návrh, který říkal, že část třeba 10, 15, 20 rozpočtu z prvního pilíře by mohla být přerozdělena těm eh, pozemkům, které nedosahují výměry určité, aby se tím znásobila podpora právě těchto pozemků. Jak to vypadá v současné době? Probíhá nějaká úvaha, nějaká debata? Já mám pocit, že ne, protože já sám pracuji na jednotné společné organizaci trhu, nevěnuji se této věci, nicméně si myslím, že je to debata, která by se zasloužila znovu být eh, prodiskutována na této úrovni. A třetí věc, politická. Já jsem slyšel návrh harmonogramu, budeme hlasovat eh, v lednu three a four na našem výboru. Doufám, že dodržíme tuto lhůtu, myslím, že je to dobrá věc, nicméně si nemyslím, že by bylo dobré zahájit debatu s radou a komisí před hlasováním na plenárním zasedání. Nechci říct, eh, že bych nedůvěřoval zpravodaj, to vůbec ne, ale poprvé budeme schopni účastnit se debaty na stejné úrovni jako rada a komise a byli bychom mnohem silnější pro zahájení jednání, abychom se, kdybychom se mohli opřít o hlasování na plenárním zasedání. Samozřejmě nebylo by to definitivní, ale myslím si, že by bylo lepší, než eh, zahájení trialogu poté, co proběhne hlasování na výboru, ale ještě předtím, eh, než bude hlasováno na plenárce. Takže jak to bude vypadat? Budou tam odhlasovány nějaké kompromisy, ke kterým se budeme muset vrátit? Já si myslím, že to není dobrý přístup. Klidně mohou být vedeny neformální diskuze, ale neříkejme jim trialog protože pak může být schváleno něco, co se nám třeba nebude líbit. Já si myslím, že je důležité, abychom upevnili pozici parlamentu. Je to součástí toho, co nám přinesla Lisabonská smlouva a nesmíme se toho vzdát. Děkuji. Chtěl bych hned uklidnit eh, poslance. Budeme hlasovat 23. a 24. ledna tady u nás na výboru a samozřejmě eh, půjdeme na plenární zasedání, v únoru to nestihneme, protože šestého sedmého by to bylo v únoru, takže budeme hlasovat až v březnu a teprve poté zahájíme formální trialog. I když si myslím, že eh, všichni mají velkou vůli, aby proběhla také neformální schůzka, která by se zabývala tématy na kterých se parlament poměrně shodne, například eh, text implementace Lisabonské smlouvy. Děkuji. Marian McGuinness a potom Sandra Kalniete. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, že jste nás také seznámil s harmonogramem. Je důležité říci, že po březnu již nebudeme mít příliš mnoho času na další diskuse. Takže to, co nyní děláme, je nejdůležitější pro to, aby reforma byla dotažena do konce, ke konci června. A já také děkuji za eh, veškerou práci, která byla provedena. Já pracuji na přímých platbách a již jsme si vyjasnili zde svá stanoviska. Já si myslím, že je také důležité, abychom si sami uvědomili, že to není finální stádium procesu a že parlament musí pečlivě přemýšlet o svých pozicích, se kterými půjde do jednání. A přemýšlejte, kolegové, o těchto slovech a ne, snažte se vyvodit definitivní závěry. My bychom měli přemýšlet o tom, co hodláme položit na stůl. A my nemůžeme vyřešit všechny záležitosti za všechny státy. Potřebujeme široce založený komplexní přístup. Složité věci to jsou greening a také konvergence, jak interní, tak i vnější konvergence. A toto má také napojení na víceletý finanční rámec je dobré, že budeme hlasovat v lednu, protože pak bude věc jasnější. A my bychom měli také schválit pozměňovací kompromisní pozměňovací návrhy ke konci měsíce a tam bychom také měli vědět, co se bude dít s víceletým finančním eh, rámcem. Já chci Eh, říci, že mám trošku obavy o tom, jak my to dotáhneme do konce, do konce června. My se snažíme opravdu dát farmářům jistotu a snažit se dodržet tuto lhutu. Děkuji. Děkuji, Marian, děkuji, že jsi zdůraznila tu silnou vůli parlamentu postupovat co nejrychleji v souladu s globální reformou. Sandra Kalněte Äh, äh, Pane předsedo, chtěla bych vám poděkovat. Chtěla bych poděkovat zpravodajům a stínovým zpravodajům, protože oni opravdu skvěle pracovali na vypracování kompromisních pozměňovacích návrhů a sloučili jednotlivé protichůdné návrhy. Já bych se chtěla dotknout některých důležitých témat pro lotyšské farmáře. Je škoda, že se nám nepodařilo dospět eh, ke kompromisům u konvergence, protože nadále máme na stole rozdílné návrhy, ale žádný z těchto návrhů nejde, neodpovídá našemu stanovisku vzhledem k přizpůsobení podpory v zemích, kde lidé dostávají méně než 50 z evropského průměru. My bychom se měli snažit o zvláštní řešení tak, aby po ukončení předběžné eh, dosavadního období by naši farmáři dostávali minimálně 80 podpor. Já jsem přes, bohužel asi se nám nepodaří toto vyřešit zde v parlamentu, ale doufám, že se nám to podaří vyřešit spolu s radou anebo přímo v radě. A pro nás v Lotyšsku je také velice důležité téma greeningu, protože v současné době 52% v Lotyšsku je pokryto lesy či zelenými plochami. Po získání nezávislosti jsme přišli o polovinu zemědělských ploch od roku 1992 a to je obrovské číslo. A v současné době byli eh, naši farmáři eh, zavázáni eh, dále neobdělávat další plochu, což by bylo ve výši, dejme tomu, 3 až 7 ale toto nemá žádný ekologický, ekonomický smysl. Toto není e, správný návrh. Já jsem sama předložila určité pozměňovací návrhy a já jsem přesvědčena o tom, že toto musíme řešit regionálně, protože to, co je možné v severských zemích, tak e, to není možné v Lotyšsku a ne nebo na jihu Evropy v Itálii nebo v Řecku. Přechodné období bude také mimořádně důležité, protože toto přechodné období by mělo být co nejkratší. Ještě několik slov k transparentnosti. Po roce 2004, poté co jsme vstoupili do EU, byly zveřejňovány údaje o tom, které farmy dostávají jakou podporu. A posléze vzhledem k tomu, že e, evropská legislativa nepožaduje zveřejňování těchto údajů, tak potom se tato, tyto údaje přestaly zveřejňovat, ale já se domnívám, že vzhledem k tomu, se je, že se jedná o evropské prostředky, pak tato jména by měla být také zveřejňována. My jsme zatím nediskutovali o definici farmářů a vzhledem k tomu, že máme přímé platby v Lotyšsku a my máme hodně farmářů, kteří pouze spravují určité oblasti a neobdělávají je. Děkuji Vojtěch Olejniček a potom místo předseda Vojtěchovský. Děkuji pane předsedající. pane Pomalu se blížíme ke konci a já také s radostí vítám, že máme čím dál více kompromisů, Ale chci trochu upozornit na to, že zde jsou různé názory v parlamentu a ty jsou čím dál viditelnější. Takže já nejsem takový optimista, nemyslím si, že to všechno půjde tak rychle a dohodneme se. Když navíc teď budou aktivní jednotlivé členské státy, které hovoří o celé řadě oblastí, týká se to zároveň prvního pilíře, a my jsme chtěli dosáhnout toho, aby ten první pilíř přispěl k větší produkci a zároveň také k lepší ochraně životního prostředí. Ale tak, jak to pozoruji, jak pozoruji všechny ty kompromisy, tak eh, někdy jsou dobré, ale nedosahují, nedosahují těchto cílů. Nemyslím si, že nám umožní dosáhnout těchto cílů a navíc eh, příliš komplikujeme společnou zemědělskou politiku. Bude složitější jak pro administrativu, tak také pro zemědělce. Ty limity, které navrhujeme, to, co říkal pan poslanec Šekerský, ty nejsou příliš přesné, protože na jedné straně dáváme členským státům možnost eh, zaplatit například extra prémii v prvním pilíři pro mladého země, zemědělce, ale globálně eh, tam dáváme eh, strop, říkáme, kolik to může být procent z celkové národní obálky. Pak zde máme věci spojené Eh, s drobnými zemědělci, tam to také nebude tak jasné. Když se podíváme na některé členské státy, například na Polsko, tam nebudeme moci ten program prostě jen tak eh, provést, protože tak, jak je v současné době navržen, tak to bude taková fikce. Protože když hovoříme o tom, že je to 10% kvóty, tak to bude znamenat, eh, že bychom museli diametrálně snížit tuto kvótu. To znamená, že pro zemědělce bude lepší výhodnější zůstat v současném systému. A my to musíme propočítat, eh, protože jinak eh, budeme hledat eh, kompromisy, které prakticky nebudou uplatnitelné v jednotlivých členských státech. Druhý pilíř. S velkým uspokojením vítám taková řešení jako například pojištění, to je něco, co v 21. století je velmi důležité, že tam máme takovéto řešení. Nicméně musíme také usilovat o to, o čem hovořil pan poslanec Šekerský, ty úvěry. Vím, že skupina zelených, ale i má frakce, socialistická frakce, má eh, velká očekávání, že zde bude spousta zemědělských ekologických programů. My máme v Polsku velký eh, rozpočet eh, na druhý pilíř a 25 na agroenvironmentální opatření, to je víc než v členských státech, v některých členských státech na celý druhý pilíř. Nemůžeme to ale udělat mechanicky. Musíme si to všechno ještě dobře rozmyslet. Ty limity hovořící o tom eh, takzvaném ozelenění, greeningu, 10 eh, hektarů, pokud to tedy bude eh, hospodářství menší než 10 hektarů, takže to bude vyloučeno. Já si myslím, že je to krok správným směrem. Někteří se tady ale bojí říci, že to znamená, že se musíme zamyslet nad tím, proč ten program, pokud to nebude 7%, ale například 5% nebo 3%, k čemu má ten program vlastně sloužit. Protože bude to vlastně jen prohloubení již existující situace a komplikace celého administrativního systému problém s předkládáním různých materiálů, problém s kontrolou, budou to také velké náklady a dosáhneme tím toho cíle, že chceme eh, zelenou a rovnovážnou, vyváženou společnou zemědělskou politiku. O tom pochybuji. Pak je zde celá řada dalších věcí, o kterých bychom měli ještě hovořit konkrétněji a nejen tady na politické úrovni, jak to obvykle probíhá v Evropském parlamentu. Pokud jde o horizontální řešení, jak o tom hovořil pan Lavia, tam já jsem stínovým zpravodajem, myslím, že ta řešení jdou správným směrem. Dnes se objevil ten problém s eh, tím eh, zveřejňováním osobních údajů příjemců. Já myslím, že tady se to nedá utajit. A poté, co jsem si vyslechl vaše názory, tak eh, já bych byl proto, aby to, co navrhla komise, to znamená, aby bylo normálně zveřejňováno všechno o těch eh, příjemcích, tedy jejich osobní údaje. Já bych byl proto. Ano, a teď místo předseda a potom paní místopředsedkyně Paulsen. Děkuji, pane předsedající. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že problémem je, že všichni se snažíme nabídnout stejný recept pro různé choroby či nemoci. A to se týká agroenvironmentálních oblastí. Já také chápu, když tady kolega říká, že ve Francii je hodně zaplevelených míst a tam by si představoval zelené plochy. Ale tady se také hovořilo o Polsku a Lotyšsku, tak tam vidíte hodně zazeleněných oblastí a méně plodin. A v Polsku tomu to také tak je. My máme hodně zelených oblastí, ale to není žádné štěstí. E, přímé platby na hektar v Polsku stouply, ale ne proto, že je tady více peněz, ale proto, protože je méně orné půdy a jsou tady, je tady více agroenvironmentálních oblastí. Co mně by se líbilo, já bych rád dostal od komise údaje od roku 2004 o tom, jak orná půda v jednotlivých členských státech se změnila, protože my se snažíme o reformu, ale nevíme vlastně čeho a neznáme také stávající situaci. Já jsem tyto údaje nikde nenašel, nevím, jak je možná mám hledat, možná bych chtěl také potřeboval vaši pomoc. Mě by zajímala změna uh, struktur orné půdy, zemědělsky obdělávané půdy za posledních deset let protože intuitivně mám pocit, že sleduji tento jev, o kterém se tady již hovořilo. A sice to, že čím nižší platby, tím méně agroekologických oblastí existuje. Takže tím nižší, čím nižší platba, tím menší růst ozeleněných oblastí, protože pak se farmářům nevyplatí obdělávat půdu, ale pak budeme mít také méně chleba. Paní místo předsedkyně Paulsen a Děkuji, pane předsedo. Nyní vstoupím do diskuse, na které jsem se zatím příliš nepodílela, a to je pilíř 1, 7 sklidněných ploch nevím, jak si vykládat tento dokument komise, ale je jasné, že hodláme zachovat biologickou div rozmanitost, neboť zemědělství to se týká skrocení přírody, ale nemůžeme mít nikdy eh, zemědělství, které bude úplně oddělené od přírody. My potřebujeme koridory ve venkovských oblastech, remísky. Pro nás ve Švédsku se to týká především takovýchto koridorů, například v lesnictví. My potřebujeme takovéto pruhy, kde mohou přežít například včely a další hmyz. A to je předpoklad pro to, aby se dále postupovala genetická DNA. Takže jestliže bude neobdělávaná půda, tak to je důležité pro biologickou diverzitu. Bylo by nesmyslné vzít 7% a jednoduše je sklidnit a neobdělávat. A to není ten cíl. Co, čím se musíme zabývat, je to, že vlastně pro většinu zemědělců jde o to, aby měli příslušnou plochu k dispozici, ale těchto 7% se týká například ploch na pokraji rybníků či jezer. A to jsou plochy, které si musíme zachovat. Nikdy to neznamená například pro mě, že bychom měli sklidnit ornou půdu. To je otázka, abychom měli určité okraje, remísky, újezdy a tak dále. A jde o to, aby se znovu vymezila odná půda a my musíme jasně komisi a radě říci, že se nám jedná o zachování biologické diverzity v zemědělství. My nesmíme hovořit pouze o sklidnění či neobdělávání půdy. Jestliže byste si to vyložili tak, že všichni zemědělství, eh, zemědělci by měli sklidnit 7% své půdy, tak to je absolutní nesmysl. Grazie, Děkuji, paní místopředsedkyně Paulsen, Elizabeth Jegle a potom paní Erlans Garcia. Děkuji, pane předsedo. A můj první dík Eh, patří zpravodajům a rovněž všem stínovým zpravodajům za jednotlivé frakce. Myslím si, že při veškeré kritice, kterou jistě máme vůči SZB, musíme přiznat, že kolegové a kolegyně odvedli opravdu obrovskou práci a že bylo velice obtížné zde nalézt kompromisy, jak jsme to právě nyní slyšeli v debatě. Chci se připojit k tomu, co právě řekla paní Paulson a chci to ještě jednou podpořit. A možná bych šla ještě o krok dál. Jsem si zcela jistá, pokud se podíváme na EU jako na celek, tak každý jednotlivý členský stát má jisté procento, na tom se ještě budeme muset dohodnout, procento, eh, jakým způsobem tedy dát k dispozici tyto ekologicky chráněné plochy. A myslím si, že každý z nás se jistě shodne na tom, že musíme uznat a poznat, že naše společnost, která platí daně, na druhou stranu rovněž vyžaduje to, aby zemědělství bylo částečně také ekologické, tedy plnilo jisté ekologické funkce. A my se musíme podívat na, konkrétně na to, kde by tyto funkce mělo plnit, kde je to možné a kde ne. ne. Jistě bylo řek, řečeno správně paní Paulson, že to je věc členských států, že by bylo jistě možné některé prochy nově vypočítat. A to také musí být naším požadavkem vůči členským státům. A možná se právě takto přiblížíme našemu cíli. Prosila bych velice veškeré frakce, co se týče toho procenta těch ekologických neobdělávaných ploch, abychom opravdu nalezli kompromis. Kompromis by byl podle mě mnohem hodnotnější v rámci celého vyjednávání, než to, pokud bychom celou věc vyřešili pomocí hlasování. Pokud nalezneme kompromis, který můj návrh byl 3%, pak zde máme jiné návrhy, které byly mnohem vyšší, kdybychom opravdu zde nalezli kompromis, a pan zpravodaj to se také jmenoval nějaká 4% či 5%, že to by mohla mít možnost. Já si myslím, že pokud bychom se na tom opravdu dohodli, tak by se nám podařilo vyřešit naraz velkou část problému. A pak by členské státy měly ten úkol podívat se na to, kde je možné takovéto plochy nalézt. Další věc pro mě je velmi důležitá. Pan Kapola Santos. Eh, ne, to byla oblast Michela Dantana, Opravdu se řečnice, veřejné intervence, soukromé sklady a pro mě k tomu také eh, patří ty vývozní náhrady, abychom Myslím si, že se shodneme na to, že jsme proti těmto vývozním náhradám, ale já si myslím, abychom tuto rozpočtovou pločku měli a měli tam nulu, abychom alespoň zachovali tu rozpočtovou položku, abychom tam měli aspoň nějaké prostředky pro jisté možnosti. Já si myslím, že momentálně jsou ceny dobré a zemědělci si to jistě zaslouží. A rovněž je i důležité, abychom vývozní náhrady nevyužívali proto, um, abychom narušovali jiné trhy, ale já si myslím, že může nastat situace, že aniž bychom chtěli narušovat cizí trhy, že bychom takovouto možnost potřebovali. A proto prosím, abychom opravdu zvážili tu možnost, že bychom si tu rozpočtovou položku v nějaké podobě zachovali. Co se týče druhého pilíře a těch agroenvironmentálních opatření, tak si myslím, že největší problém budeme mít jistě s tím, jak sladit tedy ten první pilíř a její eh, ekolog, jeho ekologický část a druhý pilíř a jeho ekologickou část. A zároveň Eh, to tedy sladit, aniž bychom zásadně navýšili ty baseliny. Pokud to eh, správně chápu, tak jsme na dobré cestě v tom smyslu, že ta diskriminace, kterou jsem na začátku velice kritizovala, diskriminace mezi ekologickými a konvenčními podniky, eh, že se nám tedy podaří tuto diskriminaci odstranit. Chápu, že ten seznam opatření v prvním pilíři, který jsem si přála i já, eh, tak chápu, že tento seznam již nemůžeme mít, ten rozšířený, že tam prostě musíme mít omezená opatření, tak, aby to celé bylo dostatečně jasné. Pokud ovšem nech se nám podaří, aby tam nebyla diskriminace, tak si myslím, že ta cesta, kterou navrhuje pan zpravodaj, by mohla být v zásadě správná a mohli bychom se po ní vydat. A ještě jedna otázka na komisi. Pokud nyní budeme hlasovat, na plénu, tedy v březnu, jak se momentálně zdá, tak se chci zeptat, bude pak v tomto případě rada a komise z toho nám poskytnout partnera pro vyjednávání závažného, či nebude to tedy vypadat tak, že se rada bez nás již dohodne o těch důležitých věcech mnohem dříve? pokud my nebudeme mít schopni mít jasné pozice k jednotlivým článkům dříve? To by byla tedy má otázka. Ráda bych věděla, aby všichni, kteří se celého procesu účastní, mi ji mohli zodpovědět, protože já si myslím, že to je pro nás zcela zásadní problém. Děkuji, Elisabeth. My samozřejmě jako zemědělský výbor budeme hrát roli, kterou nám přisoudila Lisabonská smlouva. To znamená, že se budeme snažit prosadit své hlasování. Paní Ernst Garcia, potom Martin Heusling a potom další řečníci. Musíme se snažit opravdu dodržet čas. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se připojuji k názoru eh, kolegů kteří děkovali zpravodajům a stínovým zpravodajům za tu obrovskou práci. Tento výbor má zatím ještě malé zkušenosti v otázkách spolurozhodování s radou, takže je to opravdu průkopnická práce, protože se zde otevírají nové cesty. Hlavním cílem, který dnes máme, my všichni, členové zemědělského výboru, je zajistit podmínky, aby zemědělství a dobytkářství mohlo být životaschopné do roku. two thousand and twenty chceme aby pokračovala společná zemědělská politika po tomto roce protože důležité nejsou jen ty první roky těch šest sedm let ale důležité je aby i po roce two thousand and twenty existovala společná zemědělská politika to musí být náš hlavní cíl proto mně připadá důležité to, co zde zaznělo, když jste zde hovořila o celkové vizi Evropské unie. Potřebujeme vizi EU jako celku a také vizi členských států. Já myslím, že toto musí jít ruku v ruce. Když říkal pan Capula Santos, že přesuny z prvního do druhého pilíře když hovořil o těch fifteen procentech, které by se měly převést mezi pilíře, já si myslím, že právě ta celková vize musí být tato. Je zde vývoj členských států. Já jsem ze Španělska ve Španělsku prakticky nebylo možné hovořit o těchto věcech. Před šesti sedmi lety to vůbec nebylo možné v té době. Nicméně Španělsko se vyvinulo, došlo k vývoji v zemědělství a dobytkářství a teď jsme změnili názor a myslíme si, že ano, že ten převod mezi pilíře je dobrý nápad. Já si myslím, že to je také cíl, kterého dosáhla Evropská unie. Ale také španělští zemědělci a dobytkáři, že dosáhli tohoto vývoje. Ale musíme si také uvědomit, že v rámci této globální vize musíme věnovat také pozornost tomu, jak jsou na tom jednotlivé členské státy. Například těch ten nebo fifteen které by se měly eh, převést na agroenvironmentální opatření. Vyžadovat, aby všechny tyto peníze byly určeny na agroenvironmentální opatření, eh, spousta lidí se bude ptát, proč. Eh, protože některé členské státy, například Španělsko, více než thirty peněz na venkovský rozvoj už věnuje na agroenvironmentální opatření. A pokud my teď budeme nutit eh, těmito stropy eh, věnovat všechny tyto prostředky na agroenvironmentální opatření, tak možná tím budeme omezovat schopnost eh, členských států a území přizpůsobit se aktuální situaci. Někde je to třeba rozumné, ale někde už se to realizuje, tím pádem by se omezila kapacita reakce členských států na jednotlivé územní reality. Takže si myslím, že by to měla být trochu vyváženější a štědřejší ta adaptace ze strany jednotlivých členských států. Hovořili jste například mezi konvergenci mezi, o konvergenci mezi členskými státy, to je samozřejmě nutné. Ale všichni si musíme dát velký pozor na to, jak uplatňujeme všechna tato opatření. Nejdůležitější je, abychom uplatnili zdravý rozum při této reformě, protože když to neuděláme a zasekneme se na extrémních pozicích politických frakcí nebo členských států, tak možná uděláme chybu, která od roku 2020 poškodí to naše očekávání, aby ten sektor byl silný ne teď, ale i po roce 2020. Pan Danten říkal, že zde je ten seznam v příloze a to je důležitý příklad. Všichni jsme do té přílohy upozornili na sektory, které tam nebyly zahrnuty. Já například Zde mám jeden pozměňovací návrh, který se týká věci, která zatím ještě nebyla řešena v rámci jednotné společné organizace trhu. A určitě budou i jiné pozměňovací návrhy v tomto smyslu. A zde si myslím, že bychom měli být velkorysí, abychom se neomezovali pouze na to své území, prosazovat jen to svoje a nebrát ohled na ostatní. Já si myslím, že tam bychom měli být velkorysí, aby to bylo co nejvyváženější. Já se o to budu snažit a očekávám to tež od ostatních. Děkuji. Grazie, adesso Martin Osling e poi Martin Hausling a potom Glattenferdl. Ano, pane předsedo, Poněkud mě iritovala, uh, iritovalo to, co na začátku řekl Albert Des. Je možné, že on si myslí, že mnoha opatření jsou nesmyslná, ale jak se k tomu máme postavit, když on tady již od začátku prostě říká, že ani s kompromisy souhlasit nebudete. Nebude, promiňte, ale Tady jednáme o těch ekologicky zaměřených polochách, jednáme o těch procentních sazbách, je to jistý proces, ale od začátku přijít a říct si, tam budu rozhodně proti, pane Desc, to přeci není jen tak někdo, to je mluvčí největší frakce. Já si myslím, když on něco takového udělá, tak tím velice stěžuje naše vyjednávání. A já se tedy ptám, eh, bude vůbec možné nějaké kompromisy prosadit, když tedy ta největší frakce se takto vyjádřila? Já vím, že země zaslíbená uvnitř Evropy, ve jim středu, se jmenuje Bavorsko, ale promiňte, existuje ještě celá řada problémových oblastí v zemědělství, kde nemůžeme ani tam říci, že je všechno v pořádku. Musíme se zabývat greeningem. A ten argument, že je třeba chránit biodiverzitu a chránit životní prostředí, eh, to není argument, který by popírali ani ti největší kritikové greeningu. I těm je jasné, že musíme něco udělat, že zde máme úkol od veřejnosti. A když tady někdo vyjde s takovýmto bojovým postojem proti těm, kteří by chtěli vyjednat kompromisy, no nevím. Já bych tady varoval před tím, abychom nakonec měli tak rozdílné postoje, že bychom řekli, že flexibilitu prostě jen přenecháme členským státům, že zavedeme mm, přístup green by definition, což by znamenalo obrovskou byrokratickou zátěž a rovněž by to znamenalo, že členské státy nebudou provádět společnou zemědělskou politiku, ale velice se navzájem od sebe oddálí. Já si myslím, že to není správné, že potřebujeme jasná opatření, které je možné aplikovat na každý jednotlivý zemědělský podnik od severu až na jih. To je to jediné možné, co můžeme udělat. A já si myslím, že tady příliš málo diskuze o těch věcech. A prostě budeme tady muset mít nějaké propojení mezi greeningovými opatřeními a zbytkem plave. Když to uděláme vše pouze na dobrovolné bázi, tak to prostě fungovat nebude. Ještě dvě poznámky. Jednak ta zveřejňovací povinnost, co se týká těch plateb, aby tedy povin- veřejnost byla o tom informována, já jsem jednoznačně pro. Samozřejmě si ne- přeji komplikovaném řešení pomocí kvót a tak dále. A to proto, protože prostě máme povinnost transparentnosti v rámci Evropské unie a já bych byl proti tomu, aby se to přenášelo na další oblasti. Dobře víte, že nakonec se to dozví stejně všichni, ale my nemáme co zamlčovat. Ta, ty platby jsou oprávněné a toto musíme také jasně eh, komunikovat směrem na veřejnost. A je třeba jasně říci, kdo přesně dostal co zaplaceno. Co se týká druhého pilíře a eh, ochranou před riziky, řízení rizik. Zde chci říct, že před nedámen jsme tady na výboru měli slyšení o americkém systému zemědělství. Oni mají velice silnou ochranu před rizikem to pojištění. A musím říci, že například v dobách sucha v USA to bylo velice důležité, ale mělo to samozřejmě rozpočtové dopady. Pokud bychom se vydali takovouto testou, tak by to bylo celkové nekalkulovatelné riziko pro druhý pilíř, takže bychom možná spíše měli jít cestou vzájemnosti a nepodporovat veřejnými penězi pojišťovací koncerny. A další poznámka k dalšímu postupu. Jak to bude vypadat? Jak budou vypadat neformální vyjednávání s radou? I o tom je třeba se bavit, dokud jsme ještě neodhlasovali náš postoj na plénu, abychom si zvážili, do jaké míry budeme vyjednávat formálně. Já nemám eh, příliš jaksi chuť na to, abychom vyjednávali dvakrát s radou. Mnozí se chtějí v mnoha bodech již dohodnout na radě předem. To se mně příliš nezdá. Já si myslím, že potřebujeme jasný názor pléna. A až budeme mít naše kompromisy, tak bychom měli vyžadovat od komise, aby vypracovala hodnocení dopadu plánovaných opatření, protože pomocí našeho rozpočtu my to prostě z našeho rozpočtu dělat nemůžeme. Děkuji. Pan Glattefelder. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych se vyjádřit ke dvou bodům. Za prvé se to týká vstupu Chorvatska a za druhé kvot v oblasti cukru. A dále bych se také chtěl vyjádřit eh, k tomu, co bylo řečeno o obdělávaných plochách v Maďarsku. Bohužel Evropská komise nevzala v potaz, že Chorvatsko vyváží 30 tisíc tun cukru. A to souvisí s tím, že komise se domnívá, že kvóty by měly být zrušeny. A právě proto komise nechtěla tento objem zařadit do kvót. Chci připomenout, že Chorvatsko vstoupí do EU několik let po rozhodnutí a těchto 30 tisíc tun působí problém jak v členských státech, tak i v Chorvatsku, protože cukrovarnický průmysl nemá přístup k tomuto cukru a také bude pravděpodobně se muset cukr dovážet z Brazílie. Také jsou zde názory, že tento systém by neměl být zachován, ale je třeba, abychom těchto 30 tisíc tun brali v potaz tak, aby nedošlo k narušení hospodářské soutěže a to je ve prospěch jak Chorvatska, tak i ve prospěch e, celého cukrovarnického průmyslu v EU. To by se mělo tedy vzít v potaz. A za druhé bych se chtěl ještě vyjádřit k Maďarsku. My jsme slyšeli, informace, které jsou možná politického charakteru. Tady bylo uh, naznačeno, že milion hektarů byl rozdán lidem, kteří nemají co dočinění se zemědělstvím v Maďarsku. To není pravda, protože Maďarsko je tak malou zemí, že nikdo si nemůže najmout ani vlastnit milion hektarů v Maďarsku. 20 tisíc hektarů bylo rozdáno 12 stům rodinám či podnikům. V minulosti jsme měli obrovské zemědělské podniky, obrovská družstva, která obdělávaly několik tisíce hektarů, které byly nyní rozděleny mezi malé zemědělce. A zemědělci byli způsobili eh, získat tyto hektary, jestliže měli, pouze, měli minimálně 50 eh, zisku z zemědělské činnosti a také ti dostali eh, tyto, eh, tuto plochu, jestliže se zavázali k tomu, že 50 svého zisku budou získávat ze zemědělské činnosti. A Eh, zde se mohli také ucházet mladí farmáři, kteří získali vysoký podíl. Je tady také další požadavek, že se má zvýšit podíl chovu dobytka. Já jsem chtěl toto vyjasnit a chtěl jsem zde rozptýlit veškeré pochybnosti. Uh, jestliže jsou zde pokusy napadnout eh, zemědělské platby. Děkuji bardzo. Děkuji. Teď si vezme slovo pan Nicholson a potom pan poslanec Only. Děkuji, pane uh, Děkuji, pane předsedo. Určitě budu co nejstručnější. Myslím si, že je důležité, aby tento výbor byl vnímán eh, jako pozitivní postupem času. Musíme být velmi otevření. Musíme říci, že jsme si sami vzali tento harmonogram. Vidíte, že hlasovat eh, tady budeme v lednu a na plenárním zasedání až v březnu, takže vidíte, jak je těžké v tomto parlamentu postupovat, pokud jde o rychlost. Doufáme, že v červnu už budeme mít dohodu. To si myslím, že je ta nejpravděpodobnější možnost, kterou teď tady vidím já nejsem tak přesvědčen, že budeme mít eh, všechny ty schody a dohody. V některých případech máme dohodu mezi EPP a PSE. Dobře, to je většina, ale pokud jde o ten zbytek, tak ehm, to není tak jasné. A dokud není dohodnuto všechno, tak není dohodnuto nic a já sleduju alespoň dvě z těchto věcí a vidím, že tam zdaleka ještě e, dohoda není, takže nebudeme mít dohodu ani na plenárním zasedání. A pokud jde o greening, tak tam bude úplná opozice, protože tento parlament už dvakrát hlasoval pro greening a měl by se ho držet. Pan e, Heusling hovořil o Bavorsku ale samozřejmě eh, předseda delegace epp má právo říkat na tomto výboru své názory já jsem jeden z nich který si myslí že bychom měli omezit eh, eh, byrokracii omezit administrativu a zatím to vypadá tak že spíše budeme byrokracii navyšovat než abychom ji snižovali a e, to břemeno ponesou naši zemědělci. Tady se volá po transparentnosti, otevřenosti, aby se všechno zveřejňovalo. Mně osobně to nevadí, ale uvědomte si jednu důležitou věc. Když se to zveřejnilo v mé oblasti, tak hodně eh, lidí, kteří byli zranitelní staří, tak byli napadnuti právě proto, že se zveřejnilo, že dostávají přímé platby. Takže k nim prostě přišli lidé, k nim domů a tam je zbyli a snažili se je okrást. Takže si uvědomte, co se může stát. A tito lidé žili třeba 10-20 kilometrů od nejbližší policejní stanice. Co se stane, když někdo prostě přijde k vám a právě kdybyste těmto lidem něco takového řekli, že v zájmu transparentnosti je to třeba zveřejnit, tak aby asi tomu nebyli příliš nakloněni. Máme před sebou ještě dlouhou cestu, i když už jsme dlouhou cestu ušli. A já musím upozornit, nic nebude dohodnuto, pokud nebude dohodnuto vše. A tomu jsme ještě nahony vzdáleni. Děkuji, Jime, je to velmi jasné. Teď má slovo eh, Andrew a potom Brita Reimers. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych teď za sebe rád poděkoval zpravodajům a stínovým zpravodajům za jejich práci. Tato práce samozřejmě ještě není dokončena, vidíme, že máme před sebou ještě dlouhou cestu. Bude to obtížné, O to více, že zde máme ten rozpočtový kontext, který je poměrně znepokojivý s ohledem na poslední informace, které jsme dostali. Poděkoval bych rád Josefovi Bovému za jeho komentář o otázce přerozdělování. To bylo důležité, ta otázka konvergence, která zde byla zmíněna, protože to může pozměnit eh, reformu v období 2014-2020 Hovořilo se také o té speciální prémii pro ty pozemky o rozměrech nižších než je 10 hektarů. To je věc, ke které musíme přistupovat velmi seriózně, velmi vážně, protože to může navázat na spoustu věcí, na které jsme upozorňovali už v minulosti. Pokud jde o rozvoj venkova, eh, Luis o tom hovořil. Já to proběhnu velmi rychle otázka oblastí s přírodním handicapem a potom tam byly také návrhy komise o těch eh, přírodních zónách a zónách, kde se pěstují rostliny na biopaliva. Já nevím, pokud jde o definici těchto zón, já si myslím, že ty by měly být definovány co nejrychleji, aby mohly být zahrnuty do rámce reformy, to mně připadá důležité, aby bylo možné co nejrychleji spustit ten harmonogram, který je nám navrhován. Návrh navýšení na 50, z 50 na 50 5 u agroenvironmentálních a klimatických opatření. To mně přijde jako skvělá věc, ale myslím si, že je to třeba také rozšířit. My jsme o tom hovořili na pracovních skupinách. Toto rozšíření na biologické zemědělství, na Naturu 2000 a také směrnici o vodách. Nemůžeme ty jednotlivé aspekty od sebe otrhnout, protože e, jsou koherentní, když jsou e, vzaty zároveň pokud jde o ozelenění, tak eh, tam jsem pochopil, že zdaleka eh, se neblížíme kompromisu a v současné fázi si myslím, že i zde bychom měli zohlednit otázku diverzifikace. Tam jsme hovořili o vyloučení těch eh, farem, které mají více než 75 No a potom eh, ten ekologický zájem, eh, tam si myslím, že by tam měly být ty srovnávací tabulky a myslím si, že je také důležité, aby tam byla flexibilita u těch sazeb, abychom podpořili všechny kolektivní operace, tam si myslím, že pokud jde o ekologii, tak tam bychom měli silně podporovat kolektivní přístup. A konečně pokud jde o transparentnost, tak eh, k tomu návrhu jsem trošku zneklidněn. Ano, transparentnost samozřejmě potřebujeme, ale musí to být eh, něco, co bude mít skutečně smysl, nejen prostě hrubá čísla, která bude veřejnost eh, vnímat eh, zcela nepoučeně. Ano, potřebujeme transparentnost, ale musíme tam jasně říci, jaký bude mít dopad tato pomoc na příjem zemědělců. A jednotná společná organizace trhu tam je ta otázka vinařství a práva na výsadbu. To je věc, která pořád je důležitým tématem. A dnes, když se zdá, že komisař pokročil, pokud jde o ten požadavek členských států a vinařů, tak tam si nemůžeme představit, že by část administrativy zůstala vzadu a udělala krok zpět. Já si myslím, že tam jsou důležité věci s ohledem na budoucnost našeho vinařství, protože musíme si dát na tuto věc velký pozor a tam bychom skutečně museli dávat velký pozor na to, co se odehraje v následujících týdnech. Není možné, aby administrativa zvítězila nad politikou a také nad územním hlediskem, protože toto opatření má zásadní dopad na vinařství. Děkuji. Teď Brita Reimers a nakonec pan Hoffman. Děkuji. Děkuji. Jsme vyslechli mnoho argumentů, které jsme si již několikrát vyměňovali. Chtěla bych se podívat ještě na jednu klíčovou oblast, a totiž pokud děláme zemědělskou politiku, plánujeme to zpravidla na sedm let, což je docela dlouhá doba pro nás, ale pro zemědělské podniky je to z ekonomického hlediska relativně krátká doba. Tedy poslední dvě reformy stále ještě eh, mají své dozvuky v podnicích. Podniky investovaly a potřebují plánovací jistotu a také opravdu ochranu, tak aby mohli důvěřovat. Co tedy znamená, že pokud neustále se tady mění koně, abych tak řekla, a směry, jakými se vydáváme právě proto, protože nám to z politického hlediska připadá jednodušší z hlediska naší odpovědnosti vůči občanům, tak si musíme uvědomit, co vlastně chceme po těch podnicích a před jaké výzvy stavíme. Investice většinou běží 20 let a po každých 7 let jim tady měníme podmínky a to jinak eh, celé nastavujeme, eh, tak si musíme uvědomit, co vlastně činíme. Není možné, abychom jednou si řekli, chceme více liberalizovat, pak zase chceme méně liberalizovat. Nejdříve si řekli, chceme více produkce, za 7 let si řekli, že chceme méně produkce, že chceme na stejných plochách více ekologie, to není možné. Není možné, eh, abychom tady měli nejdříve nějaké cíle, které potom členské státy nedodruší a pak si řekli, dobrá, taky nebudeme mít například to oddělení těch plateb od plochy. O to tedy bude. Eh, některé členské státy se nedodržují to, co jsme se dohodli v rámci poslední reformy jak k tomu přistoupíme? Je to obrovský problém pro podniky. Eh, z politiky to dělá neférovou záležitost, ničí to důvěru a také důvěru v naši práci. Eh, k spolu zodpovědnosti patří také to, že budeme se cítit zodpovědní za to, co jsme rozhodli předtím a že podle toho také budeme postupovat. A nyní k transparentnosti. Ano, přejeme si, aby peníze daňových podělníků, které jsou v Evropě uplatňovány, aby toto se dělalo transparentním způsobem. Ale je třeba, abychom nenarušovali občanská práva jednotlivců a rozsudek ESD to jasně ukázal. A já nemám pocit, že by návrh komise odrážel rozsudek ESD, ale také se mi nelíbí ten přístup, že bychom z toho udělali kompletně anonymní záležitost. Tedy půjde o to nalézt nějakou zdravou střední cestu kdy říkám, transparentnost je jako v polévce. Polévka bez soli není dobrá a přesloná polévka to je něco, co není možné jíst. Tedy nalézt správnou míru. Když budeme mít příliš mnoho transparentnosti, tak by to mohlo velice rychle vést eh, k politice pranířování k tomu, že by potom se cíly útoků staly eh, přesně ti nesprávní příjemci, jenom protože si někdo přeje napadnout. Takže pozor, pozor na to, abychom tady eh, lehkovážně nerozhodli eh, něco, co bychom potom velice, čeho bychom poté velice litovali. Děkuji, Herbert. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se chopil slova tak, abych ještě se vyjádřil ke slovům kolegy Hojslinka eh, týkající se pojištění v některých členských státech již celá desetiletí existují pojistky proti klimatickým změnám a různým klimatickým katastrofám, které také podporuje stát, neboť u nás v naší zemi také eh, jsou pojištěny plodiny ve výši 400 milionů eur a farmáři za to platí 30 milionů. A to je nadále dotováno z prvního pilíře z článku 68. Samozřejmě to můžeme udělat na bázi reciprocity, ale musíme se podívat také na omezení fondu, například eh, z hlediska zajištění, protože takováto částka je příliš vysoká a je to příliš riskantní, jestliže by neexistovalo také zajištění. A například možnost zajištění nemají všechny členské státy. V Itálii se pojistky u osvědčily, ale také musí, být, musí existovat zajištění. Nesmíme zde vylít dítě s vaničkou. Nemůžeme pouze říci, že tyto pojistky slouží pouze e, k obohacení pojišťoven, ale v poslední době existují různé klimatické katastrofy a myslím si, že pojišťovny z toho neměly příliš mnoho peněz. Takže musíme postupovat opravdu opravdu diferencovaně v rámci EU. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji všem kolegům. Domnívám se, že tato diskuse byla velice důležitá. Nyní vyzývám zpravodaje a stínové zpravodaje, aby dnešní připomínky vzali v potaz. Často tomu bývá tak, že na schůzích nebývá příliš mnoho poslanců, ale dnes jsme měli hodně vysokou pří účast a také padlo hodně příspěvků. A my musíme nyní si dát pozor na to, abychom schválili a navrhovali také takové kompromisní návrhy, které budou mít většinovou podporu. Já nyní děkuji také za účast komise a nyní má komise slovo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já také chci říci, že tento výbor vykonal skvělou práci v této oblasti a já předám slovo kolegům Jiřímu Plevovi a dalším, aby se vyjádřili k jednotlivým návrhům. Pokud se týče přímých plateb a také režimu pro mladé farmáře, tak tady jsme dospěli k víceméně ke schodě, co by se mělo udělat. Pokud se týče horních limitů, tak zde se domnívám, jestliže horní limit je příliš vysoký, by byl příliš vysoký, pak by to mohlo vést ke diskriminaci zemědělců. My jsme zde navrhli jako horní e, limit průměrnou e, velikost farmy, což bylo 25 hektarů. Pokud se týče e, režimu pro malé farmáře, tak tady nechceme systém, který by využil, využíval příliš mnoho obálky pro přímé platby. My chceme zde dospět ke zjednodušení a chceme, aby malí zemědělci měli eh, z toho výhody. Takže my hodláme dále ještě o tom diskutovat. Pokud se týče ozelenění, greeningu, tak tady bych řekl, že bychom souhlasili s těmi, kteří řekli, že potřebujeme postupovat pružně, ale potřebujeme především společný přístup. A jsem rád, když eh, zpravodaj hovořil o inkvivalentním charakteru agroenvironmentálních opatření. A my si představujeme následující koncepci E, sice jestliže u agroenvironmentální opatření se e, dělají taková opatření, která jsou ekvivalentní, pak se domníváme, že je to takto správné. Já souhlasím s těmi, kteří hovořili o tom, že naším cílem je e, udržení biodiverzity. My nechceme pouze sklidnit plochy tak, aby ležely plochy jednoduše ladem. My se zaměřujeme na zabezpečení biodiverzity. Samozřejmě také hodláme zabezpečit eh, potraviny a potravinové dodávky a naším cílem je splnit především tyto cíle. je třeba postupovat také kolektivně. A na závěr chci říci, že je vám mm, také jsme ochotni poskytnout údaje, o které žádal pan Vojčechovský. A nyní dám slovo kolegovi Plevovi. Rád jsem si vyslechl, že nemáme žádné protichůdné názory na druhý pilíř a také komise také využila mnoho pozměňovacích eh, návrhů, které byly předloženy. Já se chci zaměřit pouze na několik témat, na které ještě existují rozdílné názory, především oblasti s přírodním omezením. Chci zdůraznit, že současný systém vychází ze 144 eh, ukazatelů a tento systém není udržitelný. Tento systém budeme muset změnit, protože jinak je tady riziko, že platíme náhrady pro oblasti, které nemají žádná přirozená omezení. Proto navrhujeme s systém vycházející z vědecké analýzy. Tato analýza vychází z biofyzikálních kritérií Nebudu zacházet do podrobností, ale tento systém je dostatečně pružný a nabízí také přechodná období pro oblasti, které budou ze systému vyloučeny a také členské státy mohou využít dalších možností eh, pro přizpůsobení tohoto systému my se domníváme, že je nejdůležitější postupovat flexibilně a to je to nejdůležitější. Potom druhá věc se týká řízení rizik v druhém pilíři. Zde chci říci, že podle naší analýzy je lepší řešit rizika v rámci druhého pilíře. V některých členských státech již existuje takovýto systém, který navrhujeme v rámci druhého pilíře za komisi. Je také nutné zdůraznit, že ve druhém pilíři budou členské státy rozhodovat o tom, zdali je nutné tento systém zavést či ne. To znamená, že členské státy mají volnou ruku, jestliže opatření budou spadat do druhého pilíře. A potom poslední věc, ke které se chci vyjádřit, to je 25 procent, která se mají vydávat na agroenvironmentální opatření. Chci připomenout, že náš návrh v úvodním ustanovení 28 tady se hovoří o tom, že minimálně 25 z výdajů z druhého pilíře má být určeno na agroenvironmentální opatření v důsledku klimatických změn a také na oblasti, která mají přírodní omezení. My jsme pásléze navrhli, abychom nevycházeli z finančního rozdělení, ale abychom vycházeli z výsledků. A proto navrhujeme, aby se toto řešilo tedy na základě úvodního ustanovení 28. Pak mají členské státy možnost indikovat význam těchto výdajů a podle našeho názoru je to dobrý kompromis, který bere v potaz různé názory jak poslanců, tak i členských států. Pak je tady ještě jedna záležitost, týkající se toho, že zemědělci se nemohou zúčastnit jednotlivých systémů. Za současné situace druhý pilíř umožňuje členským státům, aby stanovili například různé finanční nástroje jako záruční fondy a podobně. Takže členské státy mohou nabídnout zemědělcům nástroje tak, aby zemědělci mohli lépe využít eh, možnosti druhého pilíře. Děkuji vám. Děkuji. Já se jen vyjádřím k transparentnosti která také byla zmíněna v této diskusi. Komise předložila svůj návrh na základě toho, že předpokládá, že většina evropských občanů chce, aby zemědělské platby byly transparentní. Také máme pocit, že finanční nařízení, které bylo právě přijato a zveřejněno, vyzývá zákonodárce, aby zajistil transparentnost zemědělských plateb, stejně jako je zajištěna transparentnost jiných plateb. A Evropský soudní dvůr nepopřel legitimitu transparentnosti, ale pouze kritizoval způsob, jakým byla transparentnost zajišťována v minulosti. Na tomto základě jsme předložili svůj návrh, který je podle nás vyvážený a bere v úvahu otázku ochrany soukromí, protože se zde zavádí práh, který chrání ty, kteří nemusí být zveřejňováni. Jsou zde tři druhy pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Nejdříve jsou zde pozměňovací návrhy, které eh, vylučují prostě transparentnost a dále jsou zde návrhy, které říkají, že transparentnost by měla být zajištěna pouze zveřejňováním statistických údajů nebo číselných údajů. S tím my rozhodně nesouhlasíme, to neodpovídá principům transparentnosti, které jsem uvedl na začátku svého příspěvku. Pak je zde návrh zpravodaje, který znamená, že zveřejňování by se mělo dělat prostřednictvím kódu. I zde máme silné pochybnosti o tom, že by to bylo únosné řešení. Proč? Především proto, že zveřejnění podle kódu nám neumožňuje provádět veřejnou kontrolu v širokém smyslu těchto plateb. Za druhé si myslíme, že ten kód by vyvolal pouze pochybnosti a zvědavost ze strany těch, kteří si ten kód přečtou, kteří by tedy chtěli vědět, co se za tímto kódem skrývá. Takže bychom pravděpodobně vyvolali velkou nejistotu a diskusi, proč prostě neuvedeme jména a transparentně neřekneme, komu se platí. Nevidím důvod, proč by to mělo být eh, skryto. Další nás žádají o to, aby se transparentnost zajišťovala prostřednictvím zveřejnění místa jména a tedy příjmení a částky. My nemáme důvod dělat z toho jakékoliv výjimky. Dále se také navrhuje, že ta transparentnost by měla být zajišťována komisí, to je v rozporu s finančním nařízením, které v rámci sdíleného řízení žádá po členských státech, aby prováděli toto zveřejňování. Jsme samozřejmě připraveni vylepšit text, který jsme navrhli, pracovat eh, se spravodajem i s ostatními poslanci, abychom dosáhli lepšího textu a lepšího řešení, ale mělo by to podle našeho názoru vycházet z toho, že se bude zveřejňovat jméno a příjmení a částka. Děkuji. Děkuji, děkujeme všem třem ředitelům a tím jsme uzavřeli zasedání výboru, ale chtěl bych ještě dát slovo paní místopředsedkyni Isabel Durán, která by nám chtěla něco říci o té myšlence Agory 27 členských států, o které jsme včera diskutovali na schůzce koordinátorů. Takže výbor tímto končí, ale já bych dal slovo místo předsedkyně Isabel Durand, a zároveň tedy připomínám, že příští zasedání proběhne 26. a 27. listopadu tohoto roku. Děkuji.